různých konferencí. Můžeme určitě dělat mnohem více. Děkuji. Tím jsme ukončili vystoupení jednotlivých poslanců a komisař Hán má slovo na odpověď. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci. Eh, eh, znovu opakuji, že komise vítá eh, přijetí usnesení o Bosně Hercegovině a rád bych znovu poblahopřál panu zpravodaji Predovi za jeho vysoce kvalitní zprávu a velice rád bych také poděkoval všem poslancům, kteří se účastnili na vypracování této zprávy a kteří se účastnili dnešní rozpravě ukázali tak velký zájem na evropské budoucnosti Bosny a Hercegoviny. Komise samozřejmě zohlední názory parlamentu, včetně těch, které tady zazněly dnes. Zejména sdílíme názory parlamentu hovořící o tom, že e, vláda by měla být co nejrychleji ustavena bez zbytečné prodlevy a směřovat směrem k Evropské unii. A to je nezbytné e, proto, e, aby se mohla země ucházet a aby jí byl poskytnut status kandidáta. My eh, musíme nejprve dostat dostatečné odpovědi na náš dotazník. dotazník. Také bych rád eh, řekl, eh, že je třeba zabezpečit fungování stabilizační a přístupové dohody v souvislosti se závazky, které v dohodě stojí. A um, to já zmíním, když se setkáme s lídry Bosny a Hercegoviny aby, a bylo, bude to také zohledněno v příštím stanovisku komise. Na závěr dovolte, abych řekl, že komise nebude litovat dalšího úsilí, aby pomohla Bosně a Hercegovina v jejím svěřování k Evropské unii, což znamená spolupráci eh, v celé řadě oblastí, aby se identifikovaly chyby, aby se vytvořily nové možnosti, příležitosti a také zdroje financování. A samozřejmě komise bude i nadále v nastávajících měsících informovat parlament o dalších krocích, které se týkají Bosny a Hercegoviny. Ještě jednou vám velice děkuji za vaši podporu. Eh, děkuji, pane komisaři. A nyní má slovo pan minister Čamba. Děkuji vám mnohokrát. A dovolte, abych vás znovu eh, ujistil o tom, jak velice si vážíme vynikající práce eh, pana zpravodaje a mm, poslanců a poslankyň tohoto parlamentu. My jsme si dali jako prioritu v námci našeho předsednictví být přítelem pro balkánské státy a budeme se snažit dělat vše, co je v našich silách, abychom eh, přivedli tuto zemi na evropskou stezku. Jsme naprosto rozhodnuti pomáhat všem zemím západního Balkánu samozřejmě, ale oni musí provést nezbytné reformy a v případě Bosny a Hercegoviny tady je naléhavá potřeba utvořit vládu a gremia na všech úrovních a rozhodně učinit pohyb směrem k implementaci eh, což nám také pomůže. Eh, také já plánuji, že pojedu do Sarajeva a naše předsednictví navštíví všechny země západního Balkánu, eh, než dojde k zásadní rozpravě na radě v červnu. A zároveň celá řada událostí rumunského předsednictví se právě týká možnosti usmíření s minulostí eh, v tomto regionu. Eh, uvědomujeme si, jak důležité je eh, překonat invazivní rétoriku, útočnou rétoriku a dospět ke skutečnému usmíření v regionu. Děkuji vám ještě jednou za vaši pozornost. Ministro Čamba. Děkuji, pane ministře Čambo. A teď eh, reakce zpravodaje, pan poslanec Preda. Děkuji mnohokrát, pane mm, komisaři, pane předsedo. Já začíná, začnu s tím návrhem, který zazněl z úst pana ministra Džamby. Myslím si, že to je vynikající iniciativa spolupracovat s mladými lidmi, hovořit s nimi o Evropě a hledět na to, jak co nejlépe dosáhnout usmíření. Jak už jsme konstatovali, diskuse o Bosně a Hercegovině a s Bosnou a Hercegovinou se prostě rozvíjí nejrůznějším směrem. Naši kolegové Mm, eh, eh, Britové, naši kolegové eh, v Řecku hovoří o NATO, o Soluni a já bych se rád zeptal, proč přístup do přístavu v Pireu byl dán Číňanům. Ale otázka Bosny a Hercegoviny je přece jenom otázka Eh, týkající se všech zemí západního Balkánu. Toto je země, která je evropská země díky akce našich chorvatských přátel. 95 eh, obyvatel Bosny a Hercegoviny jsou evropskými občany a já jsem to vždycky říkal mm, eh, prostě není nikdo bližší Bosně a Hercegovině než Chorvaté. Hm, ale také jsem to řekl, je zapotřebí, aby se také naši přátelé mlu, mlu, mysleli i na ostatní a nejenom na Chorvaty. A podpora Bosna Hercegoviny, tady je třeba hovořit také o jiných, nejenom o Chorvatech, kteří již jsou evropskými občany. A dovolte také, abych řekl něco na adresu našich liberálních a socialistických eh, kolegů. Je třeba, aby zapojili také jiné eh, své eh, jaksi spojence. Eh, kde je spojenectví se socialistickou stranou? Když nemáte žádné kontakty, jak jim chcete pomoci, když, jim nespol, když s nimi nespolupracujete přímo v terénu? Já vím, že to není snadné. Ale proto, aby se skutečně pomohlo Bosně a Hercegovině, aby se stala evropským státem, je třeba přejít z retoriky ke skutečným činům. Děkuji vám mnohokrát za vaši pozornost. Děkuji, pane zpravodaji. Prado, tím je rozprava ukončena. Hlasovat se bude zítra. Teď si uděláme na dvě minuty přestávku a potom budeme pokračovat diskuzí o budoucnosti Evropy.

pane premiére Italské republiky. Děkuji za to, že jste přijal pozvání Evropského parlamentu, abyste vyložil, jakou vizi budoucnosti Evropy má italská vláda. Itálie je jedna ze zakládajících zemí a jsme velmi rádi, že s vámi můžeme zahájit tuto rozpravu o velkých otázkách, které se týkají půl miliardy lidí. Jak víte, Evropský parlament pracuje na celé řadě témat, které jsou velmi důležité pro občany. My chceme být demokratickým srdcem Evropy, jsme jediná instituce volená občany a Hodně jsme bojovali za to, aby byl navýšen rozpočet Evropské unie z 1,1 na 1,3. Zaměřujeme se také na otázku vlastních zdrojů. Rozhodli jsme se, že zaujmeme velmi jasnou pozici také k imigraci. Parlament je nakloněn tomu, aby se více investovalo na africkém kontinentu, aby se vyřešil tento problém eh, už u kořene. K otázce uprchlíků už měsíce Evropský parlament má schválen návrh, který teď leží na stole rady a žádáme vás, abyste byl protagonistou při schválení textu, který podle našeho názoru může ulevit napětí především v zemích jihu Evropy, v těch zemích, které jsou nejvíce zasaženy otázkou uprchlíku. K Brexitu. Evropský parlament velmi lpí na ochraně evropských občanů, kteří žijí ve Spojeném království. Pokud jde o velké infrastruktury, tak jsme odhlasovali velké navýšení prostředků, aby infrastruktura mohla napomáhat růstu. A pokud jde o zahraniční politiku, my jsme pro společnou zahraniční a obranou politiku. Nedávno jsme se rozhodli, že požádáme členské státy, aby uznali dočasného prezidenta Venezuely a aby ti mohla začít obnova Venezuely. A poslední bod, pokud jde o parlament, a vím, že toto je bod, který je součástí programu vaší vlády, chceme Evropský parlament, který bude mít větší váhu, který bude mít právo na legislativní iniciativu, jako všechny parlamenty světa, a také bude mít eh, právo na zahájení šetření, to už sice má podle smlouvy, ale zatím ho ještě nevyužívá. Takže pane premiére, dám vám slovo, abyste nám mohli říci, jak se italská vláda dívá na budoucnost Evropské unie. Děkuji. Intanto vi potete registrare. Zatím se můžete zapisovat eh, do postupu Catch DI s italským premiérem. Zápis bude ukončen, eh, když skončí projev předsedy vlády. Děkuji. Vážený pane předsedo Tajány, vážený pane místopředsedo Katajnene, vážení poslanci Evropského parlamentu, dámy a pánové. Je pro mne opravdu ctí být tady dnes s vámi a říkám to upřímně. Abych eh, před vámi nastínil budoucnost Evropy podle směřování italské vlády. Chci především připomenout Antonia Megaliciho, Itala, který říkal, že je zamilován do Evropské unie. A jak velmi dobře víte, tady ve Štrasburku před dvěma měsíci podlehl barbarským zločinům terorismu. V globalizovaném světě, ve kterém ekonomika zdá se převládá nad politikou a obyčejnými věcmi, kde se vzdalujeme našim občanům, si musíme klást otázku, jakou funkci má Evropská unie, jakou roli může sehrát. S ohledem na to, že národní státy, tedy členské státy, sami o sobě nejsou schopny reagovat na komplexní globální výzvy. Společná evropská konstrukce prochází, a to musíme všichni uznat, kritickou fází. Evropský projekt, zdá se, ztratil svou hnací sílu. Složitá historická konjunktura, kterou máme před sebou, my představitelé institucí, nás vyzývá v našich rolích z hlediska našich různých zodpovědností, abychom řešili témata klíčového významu. Stejně jako v minulosti naši předchůdci v různých jiných kritických fázích i my teď musíme vynaložit společné úsilí, které bude vycházet z velkého smyslu pro zodpovědnost. Máme za úkol znovu nastartovat evropský projekt, musíme mu vrátit důvěryhodnost a konzistentnost, spojitost, aby rostla jeho udržitelnost, efektivita a také schopnost. Výzvy současné doby jsou nové a složité. Vyžadují vizi a pokud dovolíte, i určitou míru kreativity. Ale především vyžadují uvědomění našeho úkolu ve světě. Velké otázky, na které všichni musíme odpovídat, jsou otázky o smyslu. Jakou Evropu chceme? Jakou Evropu potřebujeme? jak vnímáme sami sebe a jak sami sebe reprezentujeme. Jsou to otázky, které interpelují naše svědomí a vyžadují maximální autentické odpovědi. Protože jsme v sídle Evropského parlamentu, který je přímo volen občany Unie, a tím pádem je autentickým nositelem evropské svrchovanosti. Jsme a měli bychom být především národem, evropským národem. Postup směrem k větší integraci z nás udělal skutečný národ. Bez ohledu na právní statut. Samozřejmě definice evropského národa a cesta k vytvoření evropského národa procházela různými fázemi. Moderní historie byla poznamenána hlubokými kontrasty a rozdíly, které dali prostor velké rozmanitosti různých jazyků a různých kultur. Nicméně také musíme říci, že kulturně, sociálně a právně se ty společnosti navzájem nakazily a už je to teď nevratné. Naše vzdělávací modely, naše sociální legislativy jsme trochu postoupili a naše kompetence jsme čím dál více postupovali ze států na Unii. Umožnili jsme občanům různých členských států, aby se mohli volně pohybovat po celém území Evropské unie, který je jednotným a jediným právním prostorem. Volný pohyb osob, ještě více než volný pohyb zboží a kapitálu, byl jedním z největších výdobytků v procesu evropské integrace. Když se jenom podíváme na tu nenávist a na to, co se dělo na konci 19. století a na začátku 20. století, ten nacionalismus byl vlastně u zrodu dvou světových konfliktů. Evropané, především mladí, se nechtějí vzdát této hlavní svobody, svobody pohybu. Pohybují se zcela volně, a mohli růst eh, v tomto ovzduší, mohli získávat kulturní a profesní zkušenosti a seznamovat se s národními specifiky. A pořád je to pro ně jen různý způsob, eh, jak se podílet eh, na společném cítění. Proces vytvoření evropského národa byl také hodně živen právní dimenzí. Je to zralý plod eh, staletého kulturního procesu. Při vytvoření stejného myšlení a stejného cítění se napomáhá vytvoření evropského demos. Připomínám, že přitom byla důležitá akce Evropského dvora pro lidská práva a také Evropského soudního dvora. Také ve spolupráci s ústavními soudy. Byl vytvořen evropský právní prostor, kde občan může nalézt ochranu prostřednictvím velmi složitého komplexního systému víceúrovňové ochrany základních práv člověka. Vychází to ze společného dědictví ústavních tradic. Tento velmi pokročilý systém právní ochrany, který teď už je nesmazatelně zapsána v právním dědictví Unie, je výdobytkem civilizace, který určitě musíme hájit a chránit právě proto, že může přinést velmi dobré výsledky. Bude posilovat naše povědomí o tom, že jsme součástí společného osudu, že jsme součástí národa, který je komunitou a že se podílíme na stejném civilizačním procesu, plodném civilizačním procesu. Bez ohledu na toto všechno se nám ještě nepodařilo stát skutečně národem. Neměli jsme odvahu vytvořit inkluzivní model, který by realisticky nad rámec jakékoliv rétoriky napomohl vytvoření evropského démos. Především od roku 1989 jsou zde tedy izolované výjimky, ale obecně chyběla skutečně politická vize Evropské unie, dlouhodobá perspektiva zaměřená na budoucnost, bez které se každý projekt zhroutí, každá, každý sen odbarví a stane se pouhou administrativou. Chyběl zde impuls, který zde byl podle odborníků ve druhé polovině 20. století. V posledních 30 letech evropská zpráva a řízení se hodně zakotvila pouze v ekonomické dimenzi a zaměřila se liberárním směrem. Napomáhala privatizaci služeb a, a základních statků v ekonomicky zásadních odvětvích na úkor sociálních politik, což prohloubilo rozdíly mezi občany v bohatství a také v příležitostech. Tváří v tvář hospodářské krizi Evropská unie podporovala politiky úsporných opatření. Bylo nutno zachovat co nejnižší úroveň inflace společné měny a také omezit zadlužení, i když to znamenalo snížení spotřeby a to mělo devastující efekt na sociální rovině. Evropská politika tváří v tvář bezprecedentní hospodářské krizi se stáhla a opřela se pouze o studené procedury. Postupně začala ztrácet kontakt se svým národem a tím pádem se prohlubovala vzdálenost, který není, která není pouze geografická, mezi Bruselem a periferií kontinentu. Postupně se politika vzdala své legitimní funkce a reprezentativní funkce. A v očích občanů začala vypadat vzdálená a oligarchická, neschopná naplnit skutečné potřeby lidí. politolog Jana Želonka velmi dobře pozorovala, že pokud se na to podíváme z tohoto pohledu, tak je to velmi nepochopitelné. A evropský národ tváří v tvář elitám se k tomu staví odmítavě a připomíná nám, že politika, která bude podléhat pouze hospodářským zájmům, nesplňuje svůj úkol. Teď jsme před rozhodujícím milníkem v historii sjednocené Evropy. Očekávají nás na zásadní rozhodnutí pro naši budoucnost. Tento evropský národ, který se dostal znovu na světovou scénu, žádá aby se mu naslouchalo a požaduje rozhodující změnu metody a perspektivy. Je to podle mě velmi cená příležitost, abychom dohnali ztracený čas, abychom zvrátili proces vzdalování se těch, kteří vládnou a občanů. Abychom skoncovali s lhostejností, abychom pouze nepřihlíželi implozi světa, který jsme znali. Nesmíme mít strach z konfliktu. Musíme ukázat, že jsme schopni ten konflikt ovládnout. Nesmíme reagovat na změnu tím, že budeme konzervativní a že budeme chránit obléhanou citadelu. Naopak, my musíme tomu konfliktu dovolit, aby vypuknul a aby ve formách demokracie ukázal svou hnací sílu aby vypustil svůj inovační potenciál i s rizikem, že přijdeme o některé jistoty, že se změní poměr sil. Ale modely eh, růstu už nejsou aktuální. Máme zde spoustu společností, kterým eh, vládnou eh, deziluze a strach. To jsou eh, pocity, které, když budou zanedbávány, můžou vést k rebelii, ke vzpourám. Může to mít nepředvídatelné dopady, jak vidíme v některých evropských zemích. Europeismus 21. století určitě znamená radikální změnu myšlení a reformu institucí, které charakterizovaly historii integrace v posledních 30 letech. Je nutná skutečná konverze, která v určitých aspektech bude znamenat návrat ke kořenům, návrat k počátku evropského snu. Evropa, kterou si představujeme, bude schopna vyjádřit hnací sílu, nejen stabilizující v zájmu svých občanů, členských států a společných zájmů. Geopolitika se neustále a rychle mění. Nové strategické rovnováhy se vyznačují velkým pohybem. I některé velké velmoci, když nedokáží být eh, zajímavé z hlediska mezinárodního, nedokáží být dostatečně přitažlivé, tak přesto roste jejich eh, vliv. A v tomto kontextu žádný členský stát nedokáže hrát eh, významnou roli. A proto chceme, aby jednotný evropský hlas eh, našel prostor také v Radě bezpečnosti OSN. To je bitva, ve které Evropská unie musí postupovat koordinovaně. Musí hovořit jedním hlasem. Evropská unie musí umět hovořit ke světu silná Evropská unie, ambiciozní a jednotná, je nutná především proto, aby zlepšila svůj, svou schopnost eh, vést dialog se spojenými státy. Jak už jsem říkal v prvním projevu v italském parlamentu, věříme v transatlantický vztah hluboce. S Washingtonem musíme dále spolupracovat, abychom ochránili strategickou hodnotu našich vztahů, kde převažují věci, které nás spojí, především valo, eh, hodnoty a principy, nad eh, jakýmkoliv možným rozdílem či nepochopením. Zároveň silná Evropa je nutná k tomu, aby nám dala sílu v rozhovoru s hlavními světovými velmocemi Rusko a Čína jsou součástí řešení všech mezinárodních krizí. I, těm, I těch, které jsou nejblíže evropským zájmům a evropským hranicím. Pro Evropskou unii je nutno znovu zahájit dialog s Ruskem a Čínou. Nemůžeme si myslet, že vůči ní můžeme uplatňovat izolacionistické politiky. Měli bychom spíše prosazovat jejich zapojení ve všech oblastech. Jak ale vytvořit tuto silnou Evropu? na jejíž potřebě se všichni shodneme. Určitě musíme pokračovat na integraci, v integraci evropské obrany. Musíme využít veškerý potenciál ve strukturované a stále spolupráci a v Evropském obraném fondu. Společná evropská obrana není v rozporu s naším členstvím v NATO, naopak eh, jej může doplňovat v konkrétních situ- situacích. Evropská unie bude schopna reagovat také, aby přinesla větší bezpečnost svým občanům. Nesmíme zapomínat, že Evropská unie, která chce být globálním aktérem, nemůže udržovat eh, nebo nemůže neudržovat eh, důležité vztahy i v obrané oblasti se Spojeným královstvím i po Brexitu. Důležitým předpokladem pro silnou Evropu ve světě je především zajištění solidarity a soudržnosti prostřednictvím kolektivní zodpovědnosti státu. Migrace a ekonomická a finanční správa, to jsou dvě velké výzvy. Abychom vrátili důvěru a solidaritu do Evropy, musíme okamžitě provést změnu perspektivy, zásadní změnu perspektivy. A tyto principy se nesmí stát obětí nějakých rozdílných dynamik v členských státech. Naopak musí být součástí každodenní evropské debaty. I na bilaterálním plánu, a tady jasně vidíme, že Evropa by měla rozhodně předkládat řešení a zatím se zdá, že toho není schopná. A vzhledem k tomu, že není schopná předkládat dostatečné projekty, eh, tak eh, zde chybí společná řešení, třeba migrace. Eh, migrace je na našem pořadu jednání v Itálii. My nemůžeme reagovat na migrační toky jen nouzově a nárazově. Musíme mít strukturovaný přístup, abychom měli stabilní a efektivní řešení. I zde na tomto plénu vznáším apel, který opakuji na každé Evropské radě, na každém neformálním summitu, kterého jsem se zúčastnil. Nemůžeme už dále odkládat a plné provádění závěru Rady z 28. června minulého roku. Bez strategie víceúrovňového řízení migračních toků bude ohroženo samotné přetrvání sjednocené Evropy. Evropská strategie, která bude mít víceúrovňový přístup, musí reagovat na migrační toky, na ty primární pohyby, protože jinak ty druhotné pohyby nebudou nikdy pod kontrolou kdo se vylodí v nějaké zemi, tak se dostane do Evropy. Aldo Moro tvrdil, že nikdo by si neměl vybírat mezi tím, jestli bude v Evropě nebo ve Středomoří, protože celá Evropa je ve Středomoří. Tento princip musí být vždycky připomínán. Nejen proto, abychom správně přistupovali k otázce migrace, ale také ve chvíli, kdy je ve hře samotná evropská bezpečnost. Podpora politického procesu v Libii, podpora Afriky a stabilizace na Středním východě. Itálie je přesvědčeným obhájcem toho, že Středomoří je klíčové pro budoucnost Evropy. Já jsem navštívil minulý rok také Alžírsko a Tunisko. Měli jsme eh, také konferenci na toto téma. Brzy se také odeberu do Maroka. Středomoří je důležitou součástí italského plánu, protože může přispět ke stabilizaci těch hlavních eh, krizových oblastí za zapojení OSN a EU. A to nejen v zájmu naší země, ale v zájmu celé Evropy. Evropa když se díváme dále než eh, do Středomoří, musí na politické a finanční úrovni investovat do spolupráce pro Afriku a s Afrikou, protože jinak eh, bude sice třeba klesat eh, Počet eh, přistěhovalců ale nikdy nezmizí. My potřebujeme koordinovaný přístup eh, Evropy a členských států i v oblasti rozvojové spolupráce. A musíme také uznávat, eh, vzájemně uznávat rozhodnutí v této oblasti. Angažma italské vlády v Africe jde tímto směrem. Já sám se tímto přístupem velmi přesvědčeně řídím. Proto jsem byl také v africkém rohu, protože to je oblast, kde se brzy odehraje eh, jejich jaro. Pokud Evropa chce být referenčním bodem také v oblasti hodnot, tak musí propagovat nový přístup k problémům Afriky. Musí vytvořit nový model spolupráce. Musí to být partnerství mezi rovnými. Musí nabídnout příležitosti a zároveň zodpovědnost. Zodpovědnost musí být na obou stranách. Nesmíme zůstávat dlhostejní k tomu, že většina africké populace, ženy, ženy muži, děti, žijí v nelidských podmínkách chudoby přes obrovské přírodní zdroje, které mají jednotlivá území k dispozici. Nemůžeme zůstat hostejní vůči tomu, že velká část bohatství, které generuje africká ekonomika, se rozptýlí mezi tisícovkami offshoreových společností, které sídlí někde v daňových rájích, anebo jde ku prospěchu zahraničním investorům. Jsem rád, že samotná Evropská komise uznala důležitost spolupráce s Afrikou. Děkuji Jean-Claude Junckerovi za jeho angažmá na dosažení tohoto cíle, který je tak důležitý pro naši společnou budoucnost. Uznání této priority musí jít ruku v ruce s vyčleněním dostatečných finančních zdrojů a vypracování nových způsobů, jak zasahovat. Evropa musí vytvořit katalog nejlepších postupů, abychom vytvořili model spolupráce, který bude udržitelný a bude založen na spolupráci mezi rovnými. Dostat pod kontrolu migraci. To vyžaduje také reflexy z hlediska příštího víceletého finančního rámce 2021-2027. Evropa se samozřejmě musí vybavit odpovídajícími stabilními, trvalými nástroji i finančními nástroji, aby mohla reagovat na migrační toky. A stejně tak je důležité, aby ty tři středomořské cesty dostaly pozornost, eh, i finanční pozornost, eh, která bude stejná a konzistentní. 6 miliard eur Evropská unie vyčlenila na dohodu s Tureckem. Trust Fund a Unie pro Afriku neustále hledá financování. Chybí jim aspoň 500 eh, milionů eur z hlediska těch závazků, které mají. Pokud jde o vnitřní rozdělení migračního fenoménu, Eh, tady se zdá, že se to může vyřešit eh, někde eh, na moři a hodně se vynakládá na Frontex a na země prvního příjezdu. Ovšem migrační toky se nemohou řešit jednotlivě. Potřebujeme společné úsilí na červnové radě bylo řečeno, že se toto úsilí musí týkat všech 28 členských států. Reforma Dublinu, jejíž návrh byl schválen Evropským parlamentem, není udržitelný v současné době. Bohužel většina členských států se nechce účastnit automatické a povinné solidarity. Provádění závěru Rady z 28. června kde se hovoří o principu solidarity a rovnoměrného rozložení břemene, o kterých se hovoří také v článku 80 smlouvy o fungování Evropské unie, se už nemůže dále odkládat. Když si uvědomíme, kolik lidských životů je zničeno, prodáno, tak všichni společně musíme začít bojovat proti převaděčům, kteří jsou velkou hrozbou pro naši bezpečnost a také hrozbou proti lidskosti. Musíme přestat být rozdělení a musíme přestat ustupovat nacionalistickým či regionálním logikám a musíme být skutečně solidární, aby Evropa měla úctu k lidským životům i k vlastnímu bezpečí. Potřebujeme solidaritu mezi členskými státy bez rozdíly mezi různými oblastmi. To je velká výzva, která souvisí také s další výzvou a sice završením měnové a hospodářské unie, především v době, kdy události ohrožují evropskou eh, konjunkturu. Jsem rád, že se více naslouchá požadavkům Itálie a dalších jižních států, aby bylo dosaženo větší rovnováhy, pokud jde o sdílení rizik. Aby se tedy ve jménu úsporných opatření nepotlačil růst. Italská vláda má zákon o rozpočtu z roku 2019. Ten je udržitelný na sociální úrovni ještě více než na ekonomické úrovni. Strukturální reformy se ovšem nesmějí stát eh, sisyfovskou prací. Tím rozpočtovým zákonem se Itálie vydala cestou růstu a stability. I když máme účty v pořádku, tak jsme pracovali na tom, abychom zajistili lepší přítomnost a budoucnost eh, občanům, kteří jsou ponecháni o samotě. A ty chceme reprezentovat. Zároveň impuls veřejným investicím také cestou reforem a také zjednodušení právních předpisů, předpisů svědčí o tom, že chceme vdechnout novou dynamiku ekonomice, která hraje centrální roli na našem kontinentu. Ekonomická zpráva Evropské unie musí vzít v úvahu potřebu vyvážit růst a stabilitu, jinak hrozí, že bude nedostačující. I ten silný impuls pro růst Junckerova plánu který přesto je konkrétním signálem evropského uznání centrálního významu veřejného zásahu ve prospěch investic. Co ale znamená překonat úsporné období? To určitě neznamená neuznat hodnotu finanční stability. Znamená to zavázat se společně, že budeme usilovat také o sociální stabilitu a udržitelný rozvoj jsem rád, že Jean-Claude Juncker se zmínil o tom, že v případě řecké krize byla ta úsporná opatření neúplně šťastná. Mnozí o tom byli přesvědčeni už od začátku. A byli bychom rádi, kdyby se nestalo, že za pár let se někdo omluví za to, že se nezvládla migrační krize, anebo že nebyla vytvořena sociální Evropa. Pro Evropu zítřka je zásadní, aby EU více investovala do mladých, do vzdělávání, do inovací. Veřejné investice na tyto cíle nesmějí být považovány jako faktor zadlužení. Musí to být považováno za investici do budoucnosti našeho kontinentu. Vyvážený a udržitelný sociální rozvoj to jsou eh, cíle, které Lisabonská smlouva po Maastrichtské smlouvě znovu potvrdila. Deset let po jejím vstupu v platnost ovšem toto vše ještě není realizováno. Institucionální architektura EU ještě není dokončena. Kritizují to i členské státy. Eh, Evropská centrální banka a komise na to reagovaly. Euroskupina z 21. ledna vytvořila skupinu na vysoké úrovni, aby se přeskoumalo evropské schéma vkladu EDIS a také završení Evropské bankovní unie. Pokud jde o bankovní krize, tak byly učiněny kroky vpřed, i když potřebujeme pořád ještě aktualizaci a toho snad dosáhne ta skupina na nejvyšší úrovni. Změna pravidel pro řešení krizí bank byla krokem zpět. Je třeba nejdříve dokončit všechny nástroje, než se objeví nová krize a ohrozí stabilitu bank, jak italských, tak evropských. Maastrichtská smlouva nám dala úkol, pokud si dobře vzpomínáte, dala ten úkol konvergence jednotlivým státům. Byly zde politiky přísného rozpočtu a reform na národní úrovni. Evropská komise to sledovala, ale došlo k velkým problémům i například v italském případě. A krize 2008 byla toho následkem. Abychom mohli řešit tyto problémy efektivněji, potřebujeme také rozhodně postoupit směrem k vytvoření společných systémů financování, společných nástrojů financování, které nám umožní reagovat na výzvy, kterým čelíme, tím, že spojíme a rozdělíme si eh, zodpovědnost a solidaritu. Nedostatečná solidarita v Evropské unii vysvětluje také to, proč Evropě trvá, než je sociálnější, nebo než dosáhne toho, že si budeme rovni. Evropská unie musí mít jako urgentní prioritu boj proti nezaměstnanosti a podporu růstu. Evropský impuls v těchto prioritách také s odvážnými formulemi, jako například Evropské pojištění v nezaměstnanosti, je nejlepším protijedem proti nacionalistickým náladám rozdíly v nezaměstnanosti, především eh, mezi mladými v různých eh, oblastech, roste a tím pádem napomáhá různým nacionalistickým náladám. Nedá se to řešit pouze národními politikami. Ty zvýhodněné oblasti se budou snažit eh, zabezpečit eh, proti evropským politikám, které budou vnímat jako náklad. A znevýhodněné oblasti zase naopak eh, nedokážou eh, získat evropské zdroje k tomu, aby dosáhly skutečného pokroku. Rovnější a solidárnější Evropa musí být cílem také pro příští víceletý finanční rámec. Složitost takového jednání nesmí ztratit tuto prioritu ze zřetele. Především tváří v tvář existenciálním výzvám, které má Evropská unie před sebou. Je tedy důležitá adekvátní rovnováha mezi novými prioritami, jako je růst, migrace, investice, bezpečnost a tradičními politikami soudržnost, společná zemědělská politika, i ty nadále musí dostávat plnou podporu, protože jsou zásadní pro socioekonomickou soudržnost kontinentu. Jsou zde ještě další výzvy, před kterými stojíme a je jich mnoho. Musíme se zapojit do propagace rovnějšího mezinárodního obchodu, který bude více chránit eh, spotřebitele. Musíme také rozhodně na pomoci mezinárodnímu boji proti klimatickým změnám. Musíme hrát vůči roli při ochraně starých a nových práv. Musíme chránit v digitální době i ta práva, která eh, souvisí s digitálním věkem. Evropa může fungovat jako poskytovatel bezpečnosti, musí reagovat na hybridní a kybernetické hrozby. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, znovu se vrací otázka smyslu, se kterou jsem zahájil svůj proslov. Jakou Evropu chceme, jakou Evropu potřebujeme, abychom zajistili evropským občanům budoucnost, jakou si zaslouží po 70 letech prosperity a míru, kterou, které Unie zajistila? Moje odpověď je znovu stejná. Evropa musí být blízká svým národům. Evropská unie 21. století musí Eh, pokračovat ve svém projektu s národem a pro národ. Jsem rád, že tady dnes mohu říci v Evropském parlamentu, který má posílené pravomoci a posílenou roli. Především eh, pokud jde o tu jejich pravomoc na legislativní iniciativu, je to jediná instituce, která má demokratickou legitimitu plnou, tak by bylo důležité, aby parlament měl také pravomoc General Accountability k ostatním evropským institucím. Evropský parlament může sehrát zásadní roli tváří v tvář té žádosti o změnu, která zaznívá všude v Evropě. Po těch historických událostech, které změnily geopolitické rozložení kontinentu, je třeba posílit institut přímé demokracie adekvátním způsobem. I to v Evropské unii je zásadní proto, aby se obnovila důvěryhodnost institucí vůči občanům. Evropský scénář vypadá tak, že mnozí občané jsou zklamáni a nemají důvěru. A Evropská unie musí reagovat na tuto žádost o změnu i ze strany italských občanů. Politika jim nedokázala nabídnout odpověď ani na evropské úrovni. Tato žádost o změnu musí být pochopena a musí být náležitě realizována, musí se na ní náležitě reagovat. Je důležité zamyslet se třeba nad Brexitem. To je centrální téma pro Evropskou unii pro následující roky. V reakci na tuto krizi Evropská unie ukázala, že umí jednat solidárně a jednotně a dokáže ochránit výsledky více než 60 let evropské integrace. A nechce se podřídit tomu, kdo už nechce být členem její evropské rodiny. Je to bezprecedentní událost kterou musíme řešit tak, že musíme mít na zřeteli především ochranu občanů, ochranu sociální tkáně před negativními dopady Brexitu. Vážený pane předsedo, Dámy a pánové, musíme odvážně pracovat na tom, aby to, co nefungovalo, bylo zrevidováno i ve smlouvách a aby se bojovalo proti odstředivým tendencím usilující o evropskou desintegraci. Někdy jsou výsledkem evropské deziluze. To se děje i v mé zemi. Pokud chceme, aby Evropa zůstala našim, naší společnou budoucností, tak po slovech musí následovat činy. Musíme se vydat na cestu k nové Evropě, Evropu národu, bude to inkluzivnější, spravedlivější, demokratičtější Evropa, jediná, ve které dnešní občané a občané zítřka si zaslouží žít. Děkuji. Grazie, signor Primo. Děkuji. Pane premiére, než dám slovo místo předsedovi Katajnenovi, Rád bych zdůraznil, jak je pro nás důležité zapojení členských států do posilování pravomocí parlamentu. Já jsem společně s kolegy zaznamenal to, co jste říkala. Pokud jde o imigraci, tak vás žádáme o další angažmá na příštích zasedáních rady, aby byly přijaty návrhy Evropského parlamentu. Možná s tím, že se dosáhne nějakého kompromisu, pokud jde o reformu Dublinu. Myslím, že jsem tím tlumočil všechny poslance. A teď má slovo Jirky Katajnen, místo předseda komise. Tajani, Vážený pane předsedo Tajany, vážený pane premiére, dámy a pánové, Itálie je hluboko zapsána v našich srdcích, dala Evropské unii tolik a byla spolu s ní od samého začátku, utvářela každý její krok. Spinelli a Rosy na ostrově Vetaténe formulovali svůj sen o sjednocené Evropě. Evropa tak dlouho čelila protivenstvím a nyní zde byla myšlenka, jak se spojit tak, aby byly překonány hrůzy minulosti. Di Gasperi byl jeden z hlavních průkopníků Evropy a v roce 1950 7 byla podepsána římská smlouva, kdy naše unie měla šest zakládajících členů. O 60 let později, v roce 2017, to opět bylo na stejném místě v Římě, kdy představitelé našich evropských států stáli bok po boku a hlásili se ke společné unii. Bylo jich tam 27 ze všech zemí našeho kontinentu a ukázali, jak daleko jsme se dostali. Hovořím o tom proto, že historie Itálie vede k tomu, že proto je Itálie tak důležitá pro naši unii. Ale také ukazuje, že Evropa kráčí ku předu a že pro Evropu je nejlepší, když Itálie a italští občané jsou v jádru Evropy jejím tlukoucím srdcem. Jde o budování společné, úspěšné budoucnosti a proto potřebujeme uprostřed nás silnou Itálii, stejně tak jako prosperující Itálie potřebuje silnou Evropu. Musíme společně utvářet Eh, naši budoucnost v jednotě a solidaritě společně, nikoli proti sobě. Hovořit spolu navzájem a ne o sobě. Když jde o budování skutečné unie solidarity, tak Itálie je tím nejlepším místem, kde začít. Zde začal působit Evropský sbor Solidarity po Eh, různých zemětřeseních z roku 2016 v Itálii na 230 mladých evropských dobrovolníků pomáhalo v Umbrii a přilehlých oblastech a byla poskytnuta finanční podpora z Evropského fondu Solidarity Itálii v této souvislosti. Viděli jsme všichni záběry mladých dobrovolníků z celé Evropy, které, eh, kteří opravovali Eh, ten starý kostel Nursi. To je ta solidarita, která utváří naši dnešní Evropu a měla by ji utvářet i v budoucnu. A Itálie projevila opakovaně v průběhu let také tohoto ducha. Pan předseda Juncker na to mnohokrát poukazoval. Itálie je jedna z těch zemí, která zachránila čest Evropy v uprostřed migrační krize, kdy někteří byli příliš pomalí na to, aby podpořili úsilí italských občanů. A ale je také pravda, že Evropa podpořila Itálii, jak jen mohla. Od začátku migrační krize až do konce roku 2018 komise poskytla na 950 milionů eur pro eh, podporu řízení hranic a migrace v Itálii a 250 milionů pro záchranné operace, operace na hranicích, eh, podpory přijímacích zařízení a příslušných organizací orgánů. Evropa zde byla pro Itálii. A neměli bychom zapomenout také na operaci Sofia a Evropskou pobřežní a pohraniční stráž. E, společně zachraňujeme životy a potřebujeme zde Itálii. Pane premiére, také je jasné, že Evropa musí překonávat své rozdíly a nalézat udržitelná, zodpovědná řešení. Nemůžeme neustále spoléhat na ad hoc řešení. Od vyvrcholení krize jsme pokročili dále. Příchod nových lidí se snížil o 97% eh, ve středomořské oblasti a bylo zachráněno na 700 tisíc životů na moři. Ale nyní je třeba Eh, dotáhnout práci do konce a učinit potřebnou eh, reformu azylového systému. Není komise předložila vše a je třeba pokročit dále. Potřebujeme zde plnou angažovanost a zapojení Itálie, chceme-li být úspěšní. Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážený pane premiére, Evropa podporuje mír a prosperitu a společně hájíme tyto hodnoty a proto